jste apel na vládu na to, aby toto rozhodnutí změnila, nebo ale, alespoň, aby zavedla určité úlevy pro malé a střední podniky a pro pracovníky, kteří tím byli postiženi. Děkuji, říká předseda. A slovem pana Janě se skončíme tento bod a podíváme se na další bod dnešního pořadu jednání. Jedná se o zprávu pa, mého kolegy, pana Roberta Stordyho, překážky v oblasti obchodu a investic. Pane Stordy, máte slovo na čtyři minuty, co by zpravodaj. Uh, thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedající. V únoru tohoto roku Evropská komise zveřejnila zprávu o překážkách pro obchod a investice. Byla tam opatření, která by měla zabránit těmto překážkám. Zpráva obsahovala dlouhý seznam výzev, se kterými se Evropská unie potýká v důsledku eh, celé řady necelních eh, bariér. Přestože eh, jsme dlouho podporovali obchod, až dosud šlo hlavně o odstraňování celních překážek, nicméně i nadále přetrvávají různé překážky, což je velmi znepokojící. Existují doklady o tom, že Státy se čím dál tím více uchylují k těmto protekcionistickým nástrojům. Před měsícem komisařka upozornila parlament na to, že přichází nová plna protekcionismu u našich strategických partnerů. Obchodní strategie do roku 2020 může být naplněna pouze, pokud systematicky a konstruktivně budeme odstraňovat tyto překážky obchodu. Ve zprávě se uvádí, že je potřeba společně postupovat eh, v oblasti obchodu a já bych byl rád, kdyby komise pracovala na odstraňování nebo přinejmenším zmírňování eh, těchto překážek, protože to se tím omezuje evropská podnikavost, omezuje se tím přístup na trhy. Komise by eh, se měla věnovat těmto necelním překážkám Eh, ve svých jednáních se třetími státy a měli by se snažit o to, aby bylo možné provozovat co nejvíce svobodný obchod v globálním měřítku. A jsem rád, že paní komisařka, která je z Lucemburska, Mám také osobní otázku, protože to souvisí i s daněmi z pohoných látek, které existují v Evropské unii, uvnitř Evropské unie a i tato otázka by se měla vyřešit. Komise by to měla řešit v rámci svého programu jednání ve Světové obchodní organizace, kde by se měla držet již uzavřených dohod o těchto necelních překážkách. Dále je potřeba, aby tato dohoda zajišťovala reciprocitu, tedy přístup k trhům na obou stranách, tak, aby se zvýšilo obecné povědomí o těchto necelních eh, překážkách, ale aby se motivovaly také státní orgány pro boj proti těmto překážkám. Myslím, tak by komise měla sbírat informace v rámci světové organizace a OECD a v rámci dalších organizací o tom, jaká práce nebo jaké kroky již probíhají a jaká je souvislost mezi stávajícími necelními překážkami a ztráta podílu na některých trzích. Stejně tak bych byl rád, kdyby komise proskoumala možnost rozvíjení mechanismu včasného varování o existenci takovýchto překážek. Ve zprávce se hovoří o tom, že Eh, regulační eh, dialog eh, se třetími zeměmi a s mezinárodními institucemi je důležitý proto, aby se odstranily tyto neodůvodněné překážky. Je potřeba, aby například nejméně rozvinuté státy a další si uvědomili, že je to k jejich prospěchu a že by eh, tím eh, získali přístup eh, k rozvinutým trhům a my zase přístup k trhům v státech, jako je Brazílie, Rusko a další. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se věnovali této zprávě za jejich konstruktivní spolupráci. My doufáme, že komise na základě této zprávy přistoupí k nápravě a uskuteční opatření, která jsou v té zprávě uvedena. Děkujeme. Pane Sterdy. Um. Samozřejmě, že povaha této diskuze je eh, nesmírně důležitá, ale máme tady pouze řečníky v rámci i pan Kaspary. Pane předsedající, vážení kolegové, já bych chtěl eh, poděkovat panu Sturdymu za výbornou zprávu. Myslím, že spolupracoval s ostatními, snažil se upozornit na všechny překážky, které ještě máme ve vzájemném obchodu. A paní vážená eh, komisařko, abych chtěl eh, vás upozornit na to téma, které mě eh, osobně velmi zajímá. My jsme hovořili o summitu mezi eh, Spojenými státy a Evropskou unii. Hovořili jsme o programu Buy American, což je program, který se teď projednává v kongresu. A vzhledem k tomu, eh, že během té naší debaty tam nebyl příslušný komisař a zástupce komise eh, i tak potom musel odejít, tak jsme měli pocit, že to komisi příliš nezajímá a mě to trošku překvapilo, protože Eh, zástupce komise na výboru pro zahraniční obchod eh, říká, že komise se tím vůbec eh, nezabývá. Já si myslím, že to je výborný příklad toho, že naše obchodní politika není úplně v pořádku. A byl bych, paní komisařko, velmi rád, kdybyste se o tom zmínila na zasedání komise, protože bychom byli rádi, kdyby komise brala vážně požadavky Evropského parlamentu. Adriana Tikau. Nyní paní Adriana Tikau. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Zpráva týkající se těchto překážek v oblasti obchodu a investic ukazuje, že do roku 2015 bude 90, 90 světového růstu mimo eh, Evropu. A konkurenceschopnost Evropské unie a její průmyslové politiky závisí na eh, surovinách a vzácných zeminách. Měli bychom eh, zaručit eh, transparentnost a bojovat proti spekulacím na trhu se surovinami. A obchodní eh, vztahy Evropské unie a Mercosuru a Indie jsou obzvlášť důležité. I když investice Evropské unie v Indii vzrostly čtyřikrát, tak Indie stále zvedá různé překážky, i když Argentína, Brazílie jsou pro Evropskou unii důležité, důležití partneři tak neustále přijímají tarifní a netarifní, opatření proti evropským společnostem, přestože se již účastní jednání o vytvoření eh, o zóny volného obchodu. A to se týká také námořní dopravy. Pan Paška? Děkuji vám. Souhlasím s panem Stojedem v tom, že Široká škála necelních opatření, která se využívají v mezinárodním obchodě, komplikuje vztahy mezi jednotlivými státy a ekonomickými skupeň, uskupeními. Jsem však přesvědčen, že správné a spravedlivé řešení musí, musíme hledat globálně, protože tak, jak to říká autor zprávy, mnoha z těchto opatření, například technické normy a e, osvědčení o ochraně zdraví, mají legitimní povahu ale využívají se také opatření, která mají jednoznačně protekcionistický charakter a ty bychom měli společnými silami odstranit. Ovšem, to je zájmem všech ekonomik a proto společná platforma pro výměnu názorů a hledání řešení má nejlepší předpoklady k úspěchu. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu Paškovi a nyní pan Segedy. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vám nejprve poblahopřát panu, chtěl bych nejprve poblahopřát zpravodaji panu Stedemu k této zprávě. Nicméně ani politicky, ani ekonomicky, nebo ani z politického, ani z ekonomického pohledu s ním vlastně nemohu souhlasit. Ano, je pravda, že můžeme vnímat existenci určitých překážek, také, ale to je tím, že krize země se snaží chránit své ekonomiky. Nechceme se dostat eh, do situace, kdy bude národní hospodářství v chudobě. Dále je zde i problém, jak jednotlivé členské státy usilují o snižování nezaměstnanosti. Myslím si proto, že je důležité, že je třeba přijímat patřičná opatření k tomu, abychom posílili národní ekonomiku jednotlivých členských států a abychom také posilovali i spolupráci a zachovali si otevřený charakter trhu třeba je také nutné soustředit se na oživování vnitřního trhu každého členského státu. Děkuji. Děkuji za slovo. A nyní pan Sean Kelly. Pane předsedo, chtěl bych také nejprve poděkovat panu Sterdimu za práci, kterou odvedl a také za jeho návrh. Co se týče Evropské unie, tak nyní máme své vlastní problémy v rámci eurozóny a snažíme se být konkurenceschopní vůči ostatním zemím světa. Naše ekonomická situace eh, je nyní v nebezpečí. Snažíme se zajistit všechno, aby, všechno k tomu, aby obchod eh, byl spravedlivý, abychom nebyli znevýhodněni. Netarifní, necelní překážky je třeba řešit na celosvětové úrovni, protože jinak bude docházet k protekcionismu což není záhodné. Také musíme zajistit to, že ehm, ta všechna opatření budou ehm, dobrá nebo budou eh, sloužit také evropskému, evropským vývozcům, evropským eh, podnikům, aby byla rozumná a účinná, protože v minulosti tomu to tak občas nebylo. Děkuji. Děkuji, pane Šone. A nyní Pan Joan Ferreira. Senhor prezident. Děkuji, pane předsedo. Máme tu úkol vést diskuzi o volném obchodu. Obvykle se nás snaží někteří přesvědčit, že překážky volnému obchodu nám brání v pokroku. Ovšem, realita je jiná. Liberalizace a deregulace světového obchodu vedou k sociálnímu a environmentálnímu dumpingu, který nemůžeme přehlížet. Dáváme do vzájemné konkurence pracující, snižujeme jejich platy. Dochází ke stále větším energetickým tokům, které jsou v sásce a když všechny tyto bariéry a překážky odstraňujeme, tak eh, nakonec, a to dokazuje i krize, je potřeba spochybnit eh, roli tohoto takzvaného volného obchodu. A mezinárodní obchod musí být doplňkovým faktorem, nemůže stavět jednoho proti druhým. Pan Vital Morero senhor presidente senhora comissária caros colegas começo por felicitar o relator robert sturdy. Děkuji. Já chci poděkovat a poblahopřát panu Sturdymu, který eh, nám tu předkládá eh, zprávu, která je skutečně na svém místě a která si eh, zaslouží svou existenci a podporu parlamentu. Musíme věnovat velkou pozornost omezování netarifních překážek které eh, mají jen, nemají žádné odůvodnění, které brání zahraničním investicím. Článek 216 eh, smlouvy hovoří o postupném odstraňování omez, těch omezení a hovoří se tam také o e, necelních e, omezeních. Někteří naši obchodní partneři, často ti nejvýznamnější, disponují mnoha netarifními opatřeními, jako je třeba Japonsko a Čína, která omezují možnost našich podniků získat přístup k jejich trhům. A tyto podniky si zaslouží naší podporu. Takže to je konec tohoto kola příspěvku a nakonec paní Elena Basesku obstacolele non tarifare care împiedică accesul producătorilor i exportatorilor Necelní překážky, které brání přístupu evropských výrobců na zahraniční trhy, musí být odstraněny. Multilaterální obchodní normy by měly být správně implementovány. Multilaterální přístup na trhy by měl eh, platit, měl být součástí mezinárodních dohod a já bych chtěla podpořit i určitý etický kodex ve veřejných zakázkách. Našim společnostem by mělo být umožněno účastnit se výběrových řízení eh, ve třetích zemích za stejných podmínek, eh, jako této společnosti nebo jejich společnosti mají přístup k těm našim. Chtěla bych ještě zdůraznit, že je také důležité, aby se odstranili omezení v oblasti služeb a to také proto, že Evropská unie je největší vývozce na světě v oblasti služeb. Děkuji a na závěr dávám ještě slovo paní eh, místopředsedkyně komisi Reding, která by měla zareagovat na vystoupení v této debatě. Paní Redingová, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla poděkovat výboru INTA, zejména panu zpravodaji Sterdemu, za to, že se takto intenzivně zabývali otázkou obchodu, zejména těmi necelními překážkami, eh, se kterými se musí potýkat evropské společnosti při přístupu na zahraniční trhy. Určitě asi víte, že Evropská komise na to upozornila již ve své první eh, výroční zprávě o obchodu. Ta byla zveřejněna v březnu tohoto roku a týká se to hlavně prosazování a realizace naší obchodní politiky. Jde o to, jak do celé této problematiky zavést politickou dimenzi. Vy o tom také voláte, my vám za to děkujeme, bereme na vědomí vaše doporučení. A když říkám my, tak teď hovořím také jménem svého kolegy Karla de Chuchta, který má na starosti eh, ve svém portfoliu eh, vnější obchod a mohu vás ujistit o tom, že komise bude nadále pracovat na tom, aby byly odstraněny neoprávněné eh, necelní překážky, zejména prostřednictvím regulačního dialogu s našimi obchodními partnery. Jak se také velmi správně uvádí v této zprávě, Musíme respektovat právo našich partnerů ehm, zavádět ehm, svůj vlastní systém ochrany veřejné politiky v oblasti zdravotnictví, ochrany životního prostředí nebo v sociální oblasti. A abych se zmínila jenom o jednom příkladu takové regulační eh, spolupráce, kdy komise 29. listopadu tohoto roku informovala všechny zúčastněné strany, zejména parlament, o to se týkalo tedy zasedání Transatlantické rady, v níž zasedají Spojené státy a Evropská unie a kde se strany dohodly na posílení ochrany v celé řadě otázek, jako to nanotechnologií, informačních a počítačových technologií a tak dále. A k otázce amerického programu Buy American v rámci zákonu o pracovních eh, místech eh, chci říci, že to sledujeme velmi pečlivě. Možná, že některé z těch eh, jste si všimli, že některé z těch nejvážnějších prohřešků neprošly legislativním procesem v kongresu. Stejně tak se snažíme uzavírat obchodní dohody, například s Jižní Koreou. To je velmi dobrý příklad tohoto přístupu, protože tady zavádíme celou řadu pravidel v sektorových otázkách, v oblasti výroby aut, zdravotnického materiálu a tak dále a v nedávném zasedání eh, výboru, který eh, byl zřízen na základě této dohody obchodu, se náš komisař setkal s korejským ministrem pro obchod a my, a e, například se dohody na velmi významném pokroku v oblasti výroby automobilu. Interakce mezi e, přístupem na vnitřní trh a přístupem na vnější trhy bude také předmětem konference, která se bude konat v lednu e, v Bruselu. Stejně tak jsme vzali na vědomí vaše doporučení týkající se investic, a dalších eh, věcí, protože to všechno jsou velmi důležité prvky eh, budoucí obchodní politiky Evropské unie. Jak velmi dobře určitě víte, odstraňování obchodních překážek je eh, jednou z našich největších priorit. Další zpráva týkající se těchto obchodních překážek bude zveřejněna v březnu 2012 a bude vycházet také z doporučení, které se objevuje ve vaší zprávě a proto je to proto je vaše zpráva velmi zásadní. Je dobře, že ji máme k dispozici, bude určitě pro nás inspirující a určitě to ovlivní budoucí práce Komise členských států, jakož i Evropského parlamentu. Děkuji vám, paní komisařko. Tím eh, uzavíráme naši rozpravu. Ještě jednou eh, blahopřejeme panu Sturdymu. Hlasování o jeho zprávě proběhne zítra poledne. Příští eh, jednání pokračuje zítra 13. prosince v 9 hodin ráno do dvou a potom od tří do osmi a potom znovu od devíti do jedenácti eh, večer. Eh, program jednání je, byl zveřejněn, je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu. Naše zasedání je tímto okunce a já vám všem přeji příjemný večer.